Thank you all. Thank you. Vám. Takže pokud s tím budete souhlasit, pak právě včas eh, postupujeme dál, protože jsme eh, dohnali to spoždění, které se nám tady hromadilo průběhu tohoto dopoledne, ale přecházíme teď k bodu 10 našeho jednacího pořadu, což je stav základních práv Evropské unie výroční zpráva za období 2018 a 2019. Spravodajkou je paní Claire Daly za GUE a my budeme posuzovat eh, návrh této zprávy. Máte tedy slovo a pak budeme mít kolečko diskuse a pokud se budou členové chtít vyjádřit. Já vám mnohokrát děkuji, pane předsedo. Velice ráda předkládám návrh této zprávy. Nejprve chci poděkat, Megan, kterým jsme, jsme E, kanceláře a také s všem členům, všem, kdo pomáhali e, při sestavení této zprávy. Většinou se jim nedostane patřičného vděku. A proto bych jim všem chtěla velice poděkovat za jejich práci. Obvykle e, tato věc vzbuzuje velký zájem a to je zpravda, protože listina základních práv je klíčovým úspěchem Evropské unie, ale myslím si, že teď, deset let poté, se musíme podívat, kde jsme, kolik z toho bylo implementováno a co je třeba udělat, aby aspirace této listiny se skutečně staly živoucí realitou pro naše občané. A z tohoto hlediska jsme zpracovávali tuto zprávu. Chtěli jsme ji udělat trošku strategičtější. A děláme tak rovněž v tom eh, kontextu, že komise místo, aby při přišla s výroční zprávou, také má strategičtější desetiletý přehled. A e, e, zpráva e, Evropského parlamentu se bude také zabývat tímto strategickým přehledem. My jsme měli velice užitečnou schůzi stínových zpravodajů. Všichni dohromady jsme usilovali o soudržnější, zaměřenější zprávu. Samozřejmě ne vždycky dostaneme to, co chceme, ale alespoň jsme se snažili, aby to byla taková soustředěnější, koncentrovanější zpráva. A samozřejmě nebylo možné zmínit vše. Rozhodně tím nechci chceme pominout důležitost otázek, které nebyly zařazeny, že bychom si snad nemysleli, že nejsou důležité, ale myslíme si, že tento výbor právě už udělal hodně práce v jiných oblastech, jako je právní stav, takže není třeba to všechno opakovat. A jenom vyjmenovávat všechna základní práva a problémy s nich spojeným, to prostě eh, jsme nechtěli. Chtěli jsme se spíše zaměřit na oblasti, kde se buď ne, nezvažují, anebo přímo ohrožují základní práva. A dělali jsme to v tom kontextu, že v členských státech a napříč Unii existuje um, i problémy, že tady není dostatečná integrace listiny, že jsou také případy, kdy se podrývají základní práva, jak jsme právě um, slyšeli před minutou, roste eh, xenofobie, islamofobie, násilné činy proti migrantům, proti uprchlíkům, útoky na svobodný tisk a podobně, na svobodná média. Takže jenom rychle se budu zabývat touto zprávou. Nemusíte být geniové, abyste viděli, že v této současné podobě není dost vyvážená a já to plně uznávám. Jenom abych vám vysvětlila, proč. My jsme tady měli pět otázky. Ekonomická, sociální právo, právo na zacházení, zacházení s migranty, migranty a právní stát a korupce. Ve návrhu zprávy si můžete všimnout, že sociální a ekonomická práva jsou možná nadměrně zastoupena. A chci vysvětlit, proč. Pokud je o mě, já vím, že ostatní skupiny by možná něco nedodaly k této oblasti, tak jsem si myslela, že je důležité, abychom to tady nechali, ale také, abychom ponechali místo v jiných oblastech, kde se zase dali jiné věci věci, aby se tam zařadily širší body týkající se rovného zacházení a tak dále. Čili prostě jedná se o to, že sociální a ekonomická práva asi dále neporostou, ale bude to v druhých oblastech a proto chceme umístit, umožnit kolegům, aby všichni se přihlásili napříč spektrem k této otázce. Sociálně ekonomické otázky jsou podle nás naprosto klíčovými. Musíme si jasně říci, že některé jsou mimo kompetenci tohoto orgánu, jsou ne v národní kompetenci, ale například základní právo na zdravotní péči, protože na to má dopad ekonomická a sociální nejistota. Jestliže nemáte střechu nad hlavou, jestli nemáte dost jídla, pak si neděláte hlavu s tím, jestli jste předmětem raci, rasové diskriminace. Čili pak tohle třeba hlavně eh, řešit. Jsou nezvýho, znevýhodněné skupiny, jejich základní práva jsou každopádně nejvíce porušována. Pak je tady část, která se týká práv na rovné zacházení zacházení. Tady jsme postupovali trošku jinak ve smyslu priorit sexuálních práv, práv na reprodukci, pokud člověk nemůže sám kontrolovat vlastní tělo, pak eh, nemá moc smysl hovořit o rovnosti. Pak jsme zaujali takovýto přístup. Když se podíváte na diskriminaci romů, to se vždycky v těchto zprávách celá správně zmiňuje. Ale co to vlastně znamená? Použili jsme tuto část, abychom si řekli, Romky v Evropě jsou segregovány v porodnicích, nemohou používat stejné toalety, nemohou spát ve stejné části porodnice jako ostatní ženy. A čili já jsem měla pocit, vědět, že možná lepší je takto pojednat eh, diskriminaci ropunu a práva eh, na, eh, na, na reprodukci a tak. Čili udělali jsme to na, vlastně na příkladě Romek. A pak otázka svobody, například svobody tisku nebo mm, spokojného schromažďování a to samozřejmě to se někdy kritizuje v členských státech. Víme, jak to vypadá, jaká je situace s migranty a uchazeči u azyl. Tím se tento výbor hodně zabývá, proto o tom hodně hovoříme v této zprávě spolu s dalšími otázkami právního státu a korupce. A jak už se tady zmiňovala včera, existuje také potřeba eh, řešit eh, záležitosti korupce. Proto to tu je. Čili to je jenom takový stručný přehled a jsou prostě je to eh, vypro, koncipováno tak, aby kolegové mohli k tomu přispívat. My to budeme sami sami ještě pozměňovat, takže očekáváme pozměňovací návrhy od kolegů a já se velice těším na spolupráci se všemi praxemi, že to bude kolektivní projekt a věru doufám, že to udržíme v takové soustředěnější otázce, že kdybychom prioritizovali všechno, nemělo by prioritu nic a musíme zúraznit několik nejdůležitějších otázek v této zprávě. Právě proto, že je to zpráva deset let poté. Ráda bych poděkovala kolegům a za jejich spolupracovníkům za dosud odvedenou práci. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní Daly. A teď můžeme zahájit diskuse. Budu ochotně dám slovo eh, komukoliv, ale nejprve začneme od stínových zpravodajů. První tedy. Takže koho tady máme na seznamu uh, stínových zpravodajů? Karlo Resmer za EPP. Děkuji, pane předsedo a paní zpravodajce za práci na návrhu zprávy a za vysvětlující prohlášení, kde některá stanoviska vysvětluje. Když hovoříme o situaci v oblasti základních práv, pak někdy je docela snadné eh, jak si trošku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 nedoc- podcenit některé části a naopak nadměrně zdůrazňovat některé, i když chápu, že je to e, pokus co nejvíce na něco zaměřit. A také chápeme, že pokud je o neoficiální zprávu, je daleko e, důležitější, aby tam byla opravdu fakta, aby to bylo faktické. Ale potřebujeme holistický a komplexní přístup k takovéto široké oblasti, jakou je situace v oblasti základních práv. Myslím, Myslíme si, že je třeba zmínit některé eh, konkrétní věci, což zpravodajka udělala, tam, kde jsou eh, velice porušována základní práva, nebo například situace uprchlíků, eh, romské menšiny, mírových demonstrantů. A zároveň ale se některé oblasti ignorují, kde Svobody mohou být negativně dotčeny. To bychom vyslali nesprávný signál vůči řadě zranitelných skupin. Proto v našich prioritách jsme zdůraznili několik oblastí, kde bychom si přáli, aby eh, tam byly. Například je to eh, situace zranitelných skupin, práva a svobody, které jsou stále více ohrožené, když se podíváme na nové výzvy, nové problémy a alespoň v našich pozměňovacích návrzích se budeme snažit zahrnout všechny tyto nedělné skupiny. Pak eh, humanitární situace a vnější hranice Evropské unie. Tady vidíme potřebu, aby se v tom znění zahrnuly všechny eh, faktory, jako je důstojnost, bezpečnost migrantů a rádi bychom tam také měli boj proti pašování lidí, obchodování s lidmi a chtěli bychom také řešit otázky bezpečnosti občanů. To je jeden z prvních článků pak rychlý technologický a digitální pokrok, ale zároveň eh, nedostatek eh, regulování patřičného těchto záležitostí vyzývá, vzbuzuje obavy, protože je jasné, že základní práva mohou být ohrožena právě v této oblasti. Zejména se jedná o porušování soukromí a soukromých údajů občanů. Nakonec agentura pro základní práva také tady zmiňována a ti říkají, že antisemitismus je jeden z pěti hlavních výzev, které Evropa řeší. My jsme navrhli zahrnout do eh, svobody náboženství i tento problém, a zdůraznit také význam respektování svobody na vyjadřování, schromažďování a myšlení. Bohužel tohle není úplně pokryto tímto prvním návrhem a velice vítám eh, eh, snahu paní zpravodajky eh, zahrnout to někdy později. Tolik eh, o směrech pozměňovacích návrhů, které předložíme. A těším se na spolupráci a alespoň za nás mohu říci, že se budeme snažit, aby tato zpráva byla trochu vyváženější, holističtější a komplexnější. Děkuji. Děkuji vám, pane Resslere. A Eh, teď prosím eh, zpravodaje KSAD. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, především chci poděkovat zpravodaji i sekretariátu za velice úspěšnou práci, která byla odvedena a děkuji také spolu s pravodajům stínovým. A demokracie, základní práva, právní stát, to prostě není věc, která jde sama sebou, která je zaručena. V několika zemích jsou určité problémy s těmito třemi hodnotami eh, a to je nepřijatelné. Pokud je o zprávu, já jsem byla jedna z těch stinových zpravodajů, Eh, kteří eh, oceňují, že je to stručné, opravdu zaměřené přímo na to podstatné a je to také přístupné eh, k četbě široké veřejnosti. Takže, jak už bylo zmíněno předchozími řečníky, ve zprávě jsou velmi dobré věci, ale jsou tam, myslím, i některé věci, kde je ještě určitý prostor k dalšímu zlepšení. A jak pravděpodobně víte, um, pro sociální demokraty jsou sociální práva velice důležité. Musí jít ruku v ruce se základními právy. Čili je tady určitý prostor ke zlepšení um, také v té věci sociálních práv. Jak sama zpravodajka řekla, méně se zdůrazňují některá další zpráva, práva, která by také byla velmi důležitá, zejména v této době. Evropská unie, jak je tady zdůrazněno v návrhu zprávy, není pouze eh, politickou unii, ale také sociální unii. Nespojuje nás pouze kapitál. Je to unie, která se opírá o společné hodnoty, jak to uvádí článek 2 smlouvy o Evropské unii. <clears throat> jak už jsem řekla, tady je možné zlepšení. Eh, máme eh, tendenci být takovým jakýmsi katalogem, kde se uvádí eh, země, které ne zcela plní všechny hm, povinnosti v menším či závažnějším způsobem. A nemůžeme být jen takovým katalogem, musí tady být i určité, eh, určité vysvětlení, proč některé země zmiňovány jsou a jiné ne. Já to tady opravdu nevidím. Eh, nemůžeme dovolit, aby zpráva takovéto důležitosti byla prostě pouze politickým nástrojem jako poslinkyně musím říct, že mě trochu unavují některé eh, diskuse v, ně, v loňském roce, eh, kdy některé eh, frakce se nechtějí pouštět do diskuse o tom, co se děje v některých zemích. To není pouze hm, otázka některých izolovaných jednotlivých případů. Dochází v něk- někde i k systematickému porušování práv. A my přece máme tu velkou odpovědnost, abychom o tomto hovořili, o jako jakémkoliv jiném porušování lidských práv. E, takže zpráva toto podle mého názoru neřeší dost e, důkladně. Zpráva také hodně hovoří o Radě Evropy. E, v současném návrhu se dost dobře neřeší velice důležité věci, eh, které my neřešíme. Když my to neuvedeme sami eh, o sobě, kdo jiný to udělá za nás? Jsou tady některé eh, otázky, které bychom mohli také propojit k té důležité práci, která už byla odvedena. A konečně, myslím, jak to řekli i kolegové přede mnou, že například antisemitismus tady není dostatečně zmíněn. Islamofobie, afrofobie, to by také mělo být zmíněno. Viděli jsme i v loňském roce teroristické útoky, pak tady je ten včerejší útok, který k ním také patří. Jsou to teroristické útoky proti skupinám osob kvůli uh, jejich náboženskému přesvědčení či jejich původu. Takže já předložím pozměňovací návrhy, které budou vyjadřovat to, co jsem tady teď uvedla. Děkuji vám. Now. Děkuji. A teď prosím uh, stínová zpravodajka za Renew. Ano, čili za jménem Renew hovoříte, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, dovolte, abych přečetla prohlášení mé kolegyně, která tady není. A pak dodám ještě dvě, tři eh, věty sama za sebe. Takže eh, zpráva dostatečně adekvátně nevyjadřuje situaci, ve které se Evropská unie nachází z hlediska plnění lidských a základních práv. Bylo by dobré tady ještě vnést určité, určitá upřesnění do textu. Zpráva objasňuje některé aspekty, které se týkají hospodářských a sociálních práv, eh, rovnosti, azyla a tak dále. To je velmi důležité a tady prakticky naprosto souhlasím. Problém je, že jsou tady některé velmi důležité aspekty, které zůstávají mimo pozornost. Například porušování práv v oblasti vzdělávání, eh, problémy s dezinformace a problémy v digitální digitálním prostředí. Eh, také nenávistné projevy, které jsou netolerantní. Eh, a to zapomíná se, že jeden z velkých problémů je to, že takovéto projevy se normalizují. Porušování práv, které narušují demokracii a právní stát, také musí být uvedeny v textu. Kromě toho zpráva obsahuje eh, v úvodních ustanoveních některé ideologicky zkreslené postoje, které nejsou vhodné. Eh, zpráva je přece důležitým nástrojem, abychom vyjádřili silný politický signál vůči členským státům i vůči občanům. Já, říká zpravodajka, eh, předložím určité pozněvací návrhy, abych doplnila zprávu a objasnila některé jeho aspekty. Čili to bylo prohlášení naší stěnové zpravodajky. A teď bych ráda dodala ještě několik krátkých poznámek za sebe. Myslím, že bychom neměli asi vynakládat příliš eh, mnoho úsilí, abychom tady nazdobili vánoční stromeček, to, tak jak to často děláme. No, každý má své priority, každý má různá přání, čili ehm, je to velmi bohatá zpráva. Návrh zprávy se omezuje jen na omezený počet problémů, ano to politicky, ideologicky má určité zabarvení, ale to je asi správné, protože jsme politici a tudíž se naše politické přesvědčení eh, do našich projevů dostává. Já tedy doufám, že eh, spravodajka dojedná kompromis, eh, takže vždycky konkrétně někoho jmenovat, to je vždycky trošku problematické. My eh, chceme mít široký eh, nástroj eh, pro, projištění, pro zajištění právního státu a demokracie, takže my toto můžeme také se odvolávat na doporučení specifická pro jednotlivé státy a vyhněme se tomu jmenovat v takovéto zprávě konkrétní země. To je zcela odůvodnitelné. A konečně bych chtěla potvrdit, co tady řekli už ostatní. Myslím, že je tady velmi široký, široká škála otázek v různých členských státech, které tady ve zprávě nejsou vyjádřeny. Například otázka homofobie, LGBT, eh, svoboda slova, eh, prostě velice široká škála problémů a mnohé z nich jsou spojeny také s nárůstem pravicového extremismu, jak jsme o tom včera hovořili eh, v tohoto parlamentu. Tady jistě je možné tedy tuto zprávu ještě dále obohatit a přeji zpravdajce hodně štěstí. Děkuji. Děkuji, paní Intveld. A nyní zelení. Stínový zpravodaj za zelené. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodajce za zprávu, za návrh zprávy, za akt, proaktivní eh, spolupráci a za dobré zaměření. Eh, za dva poslední roky mm, na které se zaměřuje tato zpráva, došlo k určitému eh, ústupu od prosazování základních práv v Evropě a to nás samozřejmě musí trápit, protože to je Ehm, velká struktura, ve které se také ne vše eh, dobře plní. My tady musíme tlačit na lepší eh, naplňování základních práv. Eh, kritická situace v některých zemích, kterou vidíme, to je dostatečně zdokumentováno různými organizacemi, jak to také je uvedeno v tomto návrhu zprávy. Zelení Považuji za důležité, aby tato zpráva šla ještě trošku dál, jak to tady už někteří zmínili, zejména z hlediska právního státu. Ehm, v mnohých případech ehm, dochází k nevhodným činům organizací, tedy orgánů, anebo opomenutí orgánů. Především je tady otázka ehm, kriminalizace v oblasti Středomoří, OMJ, a také je tady otázka ochrany eh, ochrany novinářů a ochrany eh, těch ohlašovatelů, takzvaných whistleblowerů. Eh, to máme v našem návrhu. To hovořilo se tady také o těch právech LGBT, situace uprchlíků a mm, situace žadatelů o azyl. Eh, musíme také mít na mysli, že základní práva jsou eh, velmi důležitá i z hlediska dělby eh, moci. Jsou některá omezení, které konstituujeme v posledních dobech ve svobodě projevu a svobodě združování. Na to se musíme také náležitě soustředit u tohoto tématu. A další bod je Eh, ekologická a klimatická odpovědnost a jaké dopady to má. Takže v nejbližších, eh, do, v nejbližších dnech eh, budeme dále pracovat na této zprávě, aby to bylo dobré vyjádření celé situace. Já věřím, že to je dobrá příležitost, abychom popsali základní práva, abychom se zamýšleli nad tím, jak je lépe naplňovat. Děkuji. Děkuji, paní Ariba. A za EKR Jadviga Višněvská. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, velice děkuji paní zpravodajkyni za předloženou zprávu. Nicméně si myslím, že není úplná a často zase přesahuje téma a je vlastně neobjektivní. Myslím si, že by měla vycházet z konkrétní eh, faktického hodnocení situace základních práv v listě, ale bohužel jde za rámec eh, tohoto, z této smlouvy, vůbec smlouvy a zasahuje do kompetencí členských států, což je právě právo reprodukční nebo právo na přerušení těhotenství. To jsou práva, která jsou ve výlučné kompetenci členských států a nemůžeme tedy souhlasit s tvrzením, že právo na eh, potrat je porušováno. To je právo, které ani dokonce není v té listině. V druhém eh, článku se naopak praví, že každý má právo na život. A právě eh, toto je aspekt, na který je třeba se soustředit. Dále je třeba poznamenat, že velice často Evropský soudní dvůr konstatoval, že úmluva a žádný z jejich článků nemůže být vykládán tak, aby to znamenalo uznání práva na přerušení těhotenství. Totež se týká právo na e, sexuální vzdělání. To je rovněž pravomoc členských států, proto nemůžeme hovořit o porušování tohoto práva. V souladu s e, smlouvou o fungování Evropské unie Evropa musí plně respektovat odpovědnost členských států za obsah výuky a za organizaci vzdělávacích systémů. Vlády členských států mají plné právo a povinnost organizovat své osvětové vzdělávací systémy a včetně tedy prvku sexuální výchovy. Proto pokládám za nesprávnou zmínku nebo odvolání se na, za takzvanou penalizaci sexuálního vzdělávání v Polsku. To je tady popsáno v souvislosti. Mohla bych vás požádat, prosím, o klid. Tedy jedná se o odkaz na usnesení ze 14. listopadu 2009. Týká se to penalizace sexuálního vzdělání v Polsku. Polská vláda, stejně jako eh, členové z parlamentu z Polska, vysvětlovali, že nic takového v Polsku není napsané, že není situace, která by nějak svědčila, že je penalizováno sexuální vzděláno. To je prostě fake news, je to naprostá dezinformace. A zase pokud je o právo na azyl, pak eh, návrh zprávy bohužel nebere v úvahu širší kontext spojený se migrační situací. Vnější eh, dimenze migrace je klíčová pro unijní migrační politiku. Jedně efekt, pouze efektivní spolupráce se státy původu a tranzitu migrantů umožňuje bojovat proti primárním příčinám migrace, obchodování a pašování lidí. Ráda bych se chtěla vyjádřit eh, k tomu, co co už řekla jedna z předřečnic, která zase poukazuje na externí eh, pravicový exer, exter, extremismus. Měli byste poslouchat nebo si vzpomenout, co řekla včera paní Jourová, která řekla, že každý extremismus, ať z kterékoliv strany, je škodlivý. Ale rovně já s tím souhlasím. A eh, myslím si, že není možné, neměli bychom nějak stigmatizovat osoby, které mají pravicové názory. Já s tím naprosto nesouhlasím, protože to je právě příklad agresivního vyjadřování v levicovém prostředí. V souvislosti s všemi těmito v souvislosti s tím, co jsem řekla, budu předkládat příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Teď vidíme, že ještě někteří další poslanci by chtěli přispět do této diskuse, takže já jim dám možnost tedy těm, kteří zvedli své kartičky nebo projevili zájem. Děkuji. Děkuji za práci, která byla odvedena na tomto návrhu zprávy. A chápu, že je těžké rozhodnout, co by tam mělo být a co by tam už být nemělo. Přesně to je důvod, proč mě překvapilo, že e, až třikrát se ve zprávě přímo hovoří o Španělsku. A ať už jsou závěry jakékoliv, které by se tady navrhovaly, a my tady rozhodně předložíme pozměňovací návrh, Myslím, že je důležité, aby prostě ta faktický, ten faktický základ, um, který je tam vyjádřen, byl správný. Hovoří se tady o některých španělských politicích, kteří byli uh, uvězněni proto, že vyjádřili uh, své názory v rámci výkonu své uh, funkce, volené funkce. To není pravda. Ve Španělsku neexistuje žádný takový politik, který by byl ve vězení proto, že vyjádřil názor, politický názor. To je obvinění, které je opravdu velmi závažné. A v takovémto dokumentu je třeba postupovat opatrně. Jestliže došlo k nějakému provinění ze strany politika, politika proti ústavnímu řádu dané země, tak potom je zcela v právu takové země chránit svůj ústavní řád. Hovoří se o situaci na hranicích v Seutě a v Melíje. Hovoří se také o, o těchto aspektech a já chci říci, že samozřejmě je legitimní mít určité obavy, e, které je možné vyjádřit e, tváří v tvář situaci na těchto hranicích, e, tak přesně před týdnem Evropský soudní dvůr zveřejnil rozsudek, který se týkal případu, který měl velkou publicitu, eh, kdy šlo o určité návraty v Seutě. A Evropský soudní dvůr jasně ukázal, že eh, tyto návraty eh, jsou naprosto v souladu s evropským právem a nepředpokládají žádné porušení lidských práv. Já jsem o tom chtěl eh, eh, říci eh, již tady a informovat zpravodajku, neboť se k tomu bude muset ještě vrátit. Ano, takže nyní paní Purek má slovo. Děkuji, paní převodníčko. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem poslankyně z Polsky a tam vlastně se pořád hovoří, je mnoho porušování lidských práv, protože ženy nejsou plně chráněny před násilím v rodině, nemají přístup k bezpečnému přerušování těhotenství a to se ještě více týká postižených žen, starších, romek, žen, žen které žijí na venkově. Já jsem poslankyně z Polsky, kde, eh, jsou, kde mají být eh, volné zóny LBTI a vlastně už už jsou, je mnoho samozpráv, které tohoto schválili, že tam nebudou LBTI. A vlastně to je přesně nenávist, projev nenávistě. Já jsem poslankyně za Polsko a řečník práv dítěte hovoří o tom, že dítě je možné být. Já jsem poslankyně z Polska, kde eh, vláda přichází stále s nový, novými iniciativy, aby zničil polské soudnictví. Zpráva, kterou dnes diskutujeme, musí zmínit všechny tyto problémy a měla by to být svého času, by to měl být takový alarm pro nás, pro všechny. Děkuji. Ano, děkuji. Paní Intwald, vy chcete teď mluvit za sebe? Ano, já už jsem také mluvila za sebe, ale ještě jsem chtěla reagovat na to, co říkala paní Fotiga o té stigmatizaci těch pravicových stran, to je nesmysl. Každý prostě má právo vyjádřit svůj názor, ale odpovím, pokud slyším někoho, včetně lidí z vaší strany, který požaduje nebo eh, o propojení mezi migrací a znásilňováním, tak to je lež, to je prostě stigmatizování a je to nenávistný projev. E, znásilňování je univerzální problém. Nemůže to být propojováno s migrací a já bych byla ráda, kdybyste to uznali, než abyste stigmatizovali nějaké skupiny populace. Mně je to jedno, jestli je to levicové nebo pravicové zaměření, ale vždycky se budu vyjadřovat proti takovýmto nepravdám. Děkuji. Dobře, říká předseda. Ano, jestli chcete ještě něco dodat, tak samozřejmě už nebudeme asi znovu otevírat tuto diskusi. Děkuji. Pane předsedo, chtěla bych eh, upozornit na tuto věc. Eh, prosím, paní poslankyně, nepřipisujte mě nějaké záměry a činy, eh, které ne, nedělám a nemám, bez ohledu na to, v jaké společnosti, mezi, v jakých eh, etnických skupinách je násilí, tak to násilí je zlo a je třeba proti němu bojovat, ale musíme mít také odvahu poukazovat na kritické situace. V žádném z mých projevů nikdy nenajdete eh, důvody, že bych já snad, že, že snad bych vztahovala nějaké zločiny, nějaké trestné činy na nějakou konkrétní celou společnost. To ne. Bez mikrofonu předseda. Takže teď ještě paní Kempa chtěla také něco říct. Velice děkuji, pane předsedo. Velice děkuji. Pane předsedo, mám jenom prozbu. Někteří z nás už jsou tady půl roku, byť jsme noví poslanci, ale chtěla bych poprosit. Jsou tady takzvané země Staré unie, já je velice respektuji, ale neměli byste k nám hovořit takovým poučujícím tónem. Rovnoprávnost, o tom mluvíte velice často, je tady rovnost před právem. Velice vás prosím. Doufám, že si někdy přátelsky vydáme spolu káve, ale prosím, nemluvte na mě eh, takovýmto eh, pouč, jako, že mě poučujete. Jsou tady také axiologické eh, rozpory mezi pátým a sedmým bodem, protože tady se jedná o velice důležitý prvek a je to vůbec důležitý prvek, proto tyto eh, protiklady, tyto rozpory by měly být odstraněny. Bude to těžké, ale myslím, že paní zpravodajce se to podaří. Podívejte se na to ze zdravého rozumu. Když je někdo proti sterilizaci a já jsem proti, kdokoliv by eh, ublížil ženě, tak by se setkal s mým velkým odsou, eh, odsouzením. Ale já zároveň také proti a, a být zároveň pro e, přerušování těhotenství, což je násilí na dítěti, tak to je ten rozpor. Ale pak je tady věc, která mi tady chybí. Chybí mi tady ochrana křesťanů v Evropě, protože ti dnes potřebují Evropy. Chci vám znovu to připomenout. Včera paní komisařka Jourová e, mě na to neodpověděla a odkázala mě na jiného komisaře, ale chtěla bych říct, že pouze v loni jsme měli co činit s útoky na křesťany. V průměru zhruba tři tisíce na křesťanů a pět, tedy bylo pět takových eh, útoků se eh, konalo denně. Čili to se týká nerovnosti. Mluvíme tady o migrantů, o Romech, o migrantech. Já se vším tím souhlasím, ale myslím si, že bychom měli také zahrnout skupinu, kterou jsou křesťané, kteří v současné době jsou nejenom v Evropě diskriminováni, ale jsou diskriminováni ve světě vůbec. Děkuji vám mnohokrát, paní, pane předsedo. Takže pokud, Nevidím žádného jiného poslance nebo poslankyni, který by chtěl přispět, tak se obrátím na paní Dalin. A ano, ještě jsem vyrozuměl, že komise také chce se vyjádřit. Je tomu tak? Paní Barbara Nolan z DG Justice, chcete něco říci k této zprávě? Ano, děkuji, pane předsedo. Uh, Jmenuji se Natali Stoker, spolupracuji s Barbarou Nolens v, jedno, v oddělení pro základní <clears throat> práva. Děkuji, že jste mi udělil slovo a děkuji paní zpravodajce za velmi dobrou práci. Zpráva je dobře strukturovaná a zabývá se některými klíčovými eh, věcmi. Není to jednoduchý útok Eh, úkol a také děkuji stínovým zpravodajům a ostatním poslancům za eh, jejich připomínky. Nebude pro zpravodajku jednoduché to všechno nějak zapracovat, jak vyplynulo také z této diskuse, tak komise tedy pracuje na novou strategii pro dodržování základních práv v Evropské unii, která by měla být zveřejněna zhruba v říjnu letošního roku, takže ta vaše zpráva je velmi dobře načasovaná v té strategii se také podíváme na to, jak my jakožto instituce, ale také členské státy tedy se mohou zaměřovat na vymáhání tedy těch práv vyplývajících z charty. Co tedy přesně rozumíme těmi, eh, tam jsou zapojeni eh, zákonodárci, soudci, právníci, organizace občanské společnosti instituce eh, v souvislosti s lidskými právy, ombudsmani v jednotlivých člen, tak aby to nebyly jen nějaké sliby nebo plané aspirace na papíře, ale aby skutečně se to stalo realitou. Děkuji vám ještě jednou za vaši práci. Předseda, děkuji za připomínky. Nyní, jak jsem řekl, pokud zde nejsou žádné další žádosti o slovo, tak dávám zpět slovo zpravodajce, než oznámím tedy časový harmonogram. Děkuji, pane předsedo. Hmm, nebude to tedy tak, nebyla to tak krátká debata, jak jsme si mysleli nebo doufali. Ta diskuse nicméně byla velmi dobrá a vyplynulo, eh, vyprovokovalo vás to tedy k reakcím, k odpovědím Samozřejmě je dobré, když se rozpoutá takováto diskuse, myslím si, eh, protože to téma je opravdu velice složité, velice komplexní. Myslím si, že opravdu to byla živá a dobrá diskuse a děkuji všem kolegům za jejich příspěvky jsou zde rozdíly mezi různými politickými názory a mezi skutečnostmi. Já si myslím, že musíme být velmi opatrní. Já nebudu reagovat na ty politické názory, ale členové se samozřejmě mají právo vyjádřit názory, například co se týká práva na eh, potrat. A zde je vlastně určitý rozpor mezi tedy právem na potrat a nucenou sterilizací, ale co je také skutečnost, že propojeno. Ženy by měly mít právo kontrolovat své tělo a rozhodovat, kdy mít děti nebo kdy nemít. Toto je velmi eh, důležité. Myslím si, že Evropský soud pro lidská práva vlastně by měl uznat, že toto je velmi silný faktor. Takže to je, to je právo a vykládá a je založeno na skutečnostech. Takže já si nebudu reagovat na jednotlivé detailní body. Samozřejmě budeme kolektivně řešit vaše připomínky a budeme zalos vycházet z faktů. Je opravdu důležité, aby ta zpráva byla vyvážená, aby byla založena na skutečných zdrojích, na faktech, aby byla vyvážená, takže doufám, že se nám podaří na tom spolupracovat. Jinak vidím, že jsme se obecně shodli na tom, že dodržování i ekonomických a sociálních práv je důležité. Jakož jsou to zde určité klíčové priority, které vyplynou ještě ze schůzí se stínovými zpravodaji také jsem se snažila, aby ta zpráva zase byla stručná, pokud možno, ale budu se samozřejmě zabývat vašimi připomínkami. Sama vlastně také mám ještě určité změny, a, takže pokusím se se. Vidíme, že vlastně ty oblast, ta oblast je široká, takže ano, budeme a tak, aby jsme dobrý tým. Eh, doufám, že se nám opravdu podaří eh, v časovém harmonogramu dosáhnout vyvážené kvalitní zprávy. Já vám děkuji za tuto závěrečnou připomínku. Takže uplatnění těch poz... lhuta pro Eh, podávání pozměňovacích pří eh, návrhů byla právě otevřena, zahájena, takže můžete od, od nynějška tedy předkládat pozměňovací návrhy. Potom zde máme také časový harmonogram. Lhůta pro pozměňovací návrhy byla stanovena na 25. února v 17 hodin 30 minut. Dobrá, zaznamenali jste to to, což nám umožní schválit návrh zprávy ve výboru Libe polovině dubna, pravděpodobně 15. nebo 16. dubna, to ještě bude potvrzeno a hlasovat na plenárce pravděpodobně se bude v květnu letošního roku. Děkuji. Takže myslím, že dnes ráno jsme vyčerpali náš pořad jednání a ve 14 hodin se zde sejdeme na slyšení o umělé inteligenci. Takže děkuji vám všem za spolupráci. there be plenty of amendments.